So, good afternoon. I think we should make a start. Barbara, sorry. No. Uh, so good afternoon, everybody. Dobré odpoledne. Čeká nás uh, mnoho důležitých bodů dnes odpoledne a za prvé Eh, nás čeká návrh stanoviska, respektive pozměňovací návrhy ke stanovisku paní Parvanové o eh, Týká se to eh, tedy zprávy výboru pro rovnost pohlaví. Je to návrh směrnice o lepší genderové vyváženosti v statutárních orgánech obchodních společností. Eh, paní Parvanová je naší zpravodajkou, paní eh, Legrip je za EPP, paní Het za socialisty a já za EKR. Já jsem jediný muž zatím. Nikdo jiný se nehlásil jako dobrovolní, ale skutečně do, já mám o tomto tématu dost velký přehled, doufám. A bez dalších průtahů bych dal slovo paní Parvanové aby se vyjádřila k pozměňovacím návrhům a pokud se nemýlím, i máme na stole už určité kompromisy. Děkuji. Děkuji za prvé. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem, kteří předložili návrhy, pozměňovací návrhy a především stínovým zpravodajům, kteří mi hodně pomohli mm, nalézt eh, vyváženost v tomto stanovisku a mm, protože to je téma v našem výboru dost kontroverzní. Řekla bych ještě, že obecně směrnice není tak toxická, i když se e, e, snažíme ještě tam mm, ten přístup trochu zlepšit a mm, jde o to mít návrh, který bude vyhovat všem a který splní očekávání bez toho, aniž by z toho vznikly nějaké spory. Máme 66 pozměňovacích návrhů, podařilo se nám připravit 6 kompromisů. První kompromis by byl docela snadný, to je jenom odkaz na studii Evropské komise hodnocení dopadu, e, toho, jak ženy rozhodují při nákupech, při spotřebitelském jednání. Zde máme návrh, který jsem předložila já i paní Le Grip. A nyní ale e, e, tady jde o tedy výdaje, které v podstatě kontrolují ženy, které mají pod kontrolou to rozhodování, co si pořídit, takže to, to, není, kom, to není nic kontroverzního. Kompromis 2, tak ten e, se týká naší odpovědnosti, to znamená, e, jde o to, aby mm, e, tedy i ty nekotované společnosti se zodpovídaly našim institucím, zde konkrétně nám jde o ECB a další instituce které také mají dost problémy s genderovou vyvážeností. Potom zde máme další návrh nezmiňovat explicitně Evropskou centrální banku, i když to figurovalo v návrhu, který předložili někteří kolegové. Já zcela souhlasím, že pokud bychom zmínili poje i veškeré instituce, které mají problém, tak asi bychom museli uvést seznam všech. A zde v parlamentu eh, se potýkáme s e, návrhy složení e, statutárních orgánů ECB, e, protože rada s námi nesouhlasí, to nerespektuje. A kdybychom chtěli tady ale zmiňovat všechny instituce agentury EU, tak ty, které by měly kteří by to chtěli, tak mohou tedy třeba tam eh, se snažit ponechat eh, ten odkaz na ECB a pokud ne, tak můžeme mít oddělen hlasování. Kompromis 3, ten by také neměl být problematický, protože mm, mm, apeluje na členské státy, aby si vyměňovali informace a nejlepší zkušenosti. To je něco, co se používá, aplikuje Eh, i u jiných legislativních návrhů, to znamená apelovat eh, na výměnu informací, to snad by mohl každý podpořit, protože stejně je to dobrovolné. Kompromis 4. Eh, ten vychází z návrhu mm, Mandrse Harbra a dalších a týká se to výběrových řízení na uvolněná místa, pracovní místa, kandidatury a tý, je to spojeno s kompromisem 6, který říká, že bychom měli mít kritéria pro eh, ta výběrová řízení na mm, uvolněná místa pracovní. Kom, dále kompromis 5, to je poslední, který se bude určitě líbit i těm nejskeptičtějším kolegům v této věci, kde se říká, že bychom měli respektovat eh, ekonomický a právní rámec členských států. To chtěli pan Harbour a paní Le Grip. Doufám, že mm, kolegové snad naleznou eh, mm, eh, vyvážený přístup eh, a budou schopni podpořit toto stanovisko. Děkuji. A naše kompromisy. Děkuji, paní Parvanová. A Děkuji za mm, vaši snahu vytvořit kompromisy a teď se obracím na, eh, na stínové zpravodaje. Paní Albela také ještě přijde a paní Lip nejprve. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat eh, naší zpravodajce, tedy navrhovatelce, poděkovat eh, za práci na tomto stanovisku, které podle mého soudu je krokem, významným krokem na cestě k lepší rovnosti mezi muži a ženami a k lepšímu zastoupení žen eh, v rozhodovacích funkcích a procesech v hospodářské sféře. Eh, velice stručně připomenu, eh, že i EPP dříve vyjádřilo globální podporu hm, krokům komise mm, a tomuto návrhu směrnice a to zcela v pozitivním, konstruktivním duchu. Mm, jsme to podpořili a e, protože je to návrh, který e, obsahuje dost vyvážené a flexibilní mechanismy a já dávám zapravdu naší zpravodajce, že e, tento duch vstřícnosti, flexibility i re- realismu to i eh, dobré vůle mm, věci prosadit, tak to je i reflektováno v podstatě eh, v návrhu stanoviska. Já za frakci jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. Jejich cílem je, aby schopnosti, dovednosti žen se posuzovaly stejně jako u mužů. Mně se zdá, že o to právě v tom problému jde. Musíme dbát na to, aby třeba výběrová řízení byla transparentní, spravedlivá, o to právě jde. E, e, to je vlastně důvodem i nedostatečné rovnosti ve společnosti. E, já mohu podpořit všechny kompromisy, kromě číslo dva, tak jak teď zní, tak jak vypadá teď já lituji, že vyjednávání, která jsme vedli, tak eh, nevyřešila toto téma, že to je eh, formulace, která asi nespojuje názory všech frakcí. My jsme vyjádřili určité přání a možná, pokud naše přání bude uspokojeno, tak eh, budeme schopni vyjádřit souhlas. Souhlas se zněním Jde tedy o Evropskou centrální banku. Zde bych chtěla říct, že to nespadá do pole působnosti této směrnice a zdá se nám, že samotná ta technika eh, tam definovat, jmenovat jednu instituci, tak si myslím, že to není vhodné. Eh, takže to bychom tam mohli jmenovat spoustu dalších, Evropskou komisi a tak dále. Všechny instituce by mohly eh, ještě lépe zohledňovat Eh, roli žen a neměli bychom tedy konkrétně v tomto případě nikoho jmenovat radši. A nyní k dalším pozměňovacím návrhům, které předložili další kolegové. Linie, mm, které jsme se drželi, ta je jasná a jednoduchá. Přejeme si, eh, abychom se drželi principu a pole působnosti směrnice, to znamená zamítáme všechny návrhy, které by oslabovaly nebo naopak přitvrdily tato ustanovení návrhu směrnice nebo jejich cílem by snad bylo rozšířit pole působnosti. A závěrem bych řekla, že skupina, tedy frakce EPP, nepodpoří 656, jejichž cílem je zrušit výluku, vyloučení eh, těch eh, podniků s těmi 10%, takže to eh, nebudeme moci hlasovat o tom. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Děkuji mnohokrát. Pět. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych se trošku zamyslet tady nad tím, co se dnes vlastně eh, odehrává teď na našem zasedání, protože no, většinou eh, náš zasedací sál je plný mužů v oblecích a teď tady máme jenom několik statečných mužů mezi ženami. Možná jsou eh, Možná se většině mužů nezná toto téma být zajímavé nebo důležité. Když se podíváme na Lisabonskou smlouvu, tak rovnost mužů a žen je tam zakotvena. A já si myslím, že eh, jak si muži v našem výboru se nezhostili své zodpovědnosti úplně. Já musím říci, že jsem zklamaná, že jich tu dnes není víc. Chtěla bych moc poděkovat naší paní navrhovatelce za vynikající spolupráci. Myslím si, že odvedla velký kus práce, pokusila se skutečně vzít v úvahu všechny, všechna naše stanoviska, s tím jsem velice spokojená. Teď bych chtěla ještě nadnést několik témat, která jsou důležitá pro nás sociální demokraty. Máme takové tři zásadní linie. Za prvé, je důležité skutečně zachovat otevřenost, když se vypisuje nějaké volné místo ve statutárních orgánech. Tak, aby bylo možné se nějakým způsobem ohradit nebo bránit, když máte pocit, že Eh, se projevuje nějaká diskriminace. Protože pokud tam nebudou žádné eh, přísné postihy za diskriminaci, tak tento nástroj bude eh, téměř bez zubí. Ale je tady taková citlivá otázka, o které se hodně hovoří, a sice, že chceme, aby komise proskoumala možnost toho, že by se to mělo týkat i společností nekotovaných na burze, alespoň v budoucnu že i na ně by se měla v budoucnu tedy vztahovat tato pravidla. To je tedy názor sociálních demokratů. Těšíme se na zítřejší hlasování. Děkuji. Paní Rille, chtěla jste se přihlásit o slovo? Já vždycky stisknu ten špatný to špatné tlačítko, to jedno totiž nefunguje. Já děkuji také paní zpravodajce za její zprávu a za kompromisní pozměňovací návrhy, které plně podporujeme ale zdá se, že bohužel ne všichni ve vaší frakci vás podporují, abych si přála, aby to bylo jinak. Ale tady nejsou všichni účastní, pan Rošfor, ale pan Mandes, který předložil sám tu řadu pozměňovacích návrhů a mnohé rozmržil a rozvolni, se nyní bohužel naší rozpravy neúčastní. To je škoda, ale možná to s ní budeme moci prodiskutovat později. Naši podporu máte. Děkuji vám. Já tu nejsem jenom proto, eh, že jsem tady předsedou. Ano, vy jste také předložil pozměňovací názory, eh, návrhy. Pan předseda pokračuje. Já skutečně eh, jsem velikým příznivcem toho, aby se podstatně zvýšil počet žen ve statutárních orgánech společností. A skutečně jsem si vědom toho, že v řadě společností existuje ten takzvaný skleněný strop pro ženy. Nicméně, mně se zdá, že tento návrh v podstatě se věnuje jenom jedné, jedné takové menší dimenzi celého toho problému. Protože komise tady hovoří opravdu jenom eh, kotovaných společností, a to tedy eh, členů nebo členek statutárních orgánů, kteří vykonávají nevýkonné funkce. Paní Parvanová tam provedla poměrně dobré změny. Já myslím, že můžeme souhlasit se všemi kompromisními návrhy a tedy obecně můžeme podpořit tento přístup. To, že komise umožnila členské státy, které si eh, uplatňují jiné metody než jenom ty eh, legální, tak jim to nadále umožňuje, tak to se mi zdá jako vhodný přístup. Za ideálních podmínek tak si myslím, že, není, že by nebylo dobré mít toto tady uzákoněno. Myslím si, že v některých zemích to funguje ale docela dobře, třeba v Norsku. Nicméně, když se ženy více účastní práce v řídicích orgánech, tak skutečně to mění atmosféru ve společnostech. Většinou to, alespoň se tak stá, je kulturní Eh, otázka. A některé ty eh, problémy skutečně mají mnohem hlubší kořeny než to, o čem se mluví tady v tom návrhu. A souhlasím s paní Het, že tady je i mě líto, že tu není mezi námi dnes více mužských kolegů. A musím říct, že ve veřejném sektoru relativně, v relativních číslech se zdá, že eh, ženy jsou lépe zastoupeny pokud jde o vedoucí pozice ve veřejných orgánech. Je to, jsou tady na tom lépe, než většinou tomu bývá ve soukromém sektoru, takže zdá se, že skutečně existují určité eh, kulturní aspekty eh, toho, jak jsou ženy za, zaměstnávány, povyšovány, jak je hodnocen jejich výkon. A kdyby jste požádali mě, abych situaci zlepšil, tak bych pravděpodobně provedl nějaké komparativní studie mezi velkými veřejnoprávními orgány a velkými soukromými firmami. Mě by zajímalo například eh, to, že tady britský program eh, tohoto typu je řízen dámou a ona dříve, ačkoliv ji tady neznám, bývala eh, ředitelkou ve státní správě v místě, odkud pocházím, takže tam skutečně byl jasný postup. Chtěl bych poděkovat paní navrhovatelce, přišla skutečně s rozumnými kompromisy a doufám, že tady budeme s kolegy ještě schopni eh, tedy užitečně přispět eh, k práci našich kolegů a kolegyně ve výboru FEM. Nemáme často příležitost eh, jim nějak přispět k jejich práci. Často hovoříme o to, že ženy mají velkou rozhodovací moc, pokud jde o ženy jakožto spotřebitelky. A možná tady nad tím bychom se mohli ještě zamyslet v budoucnu. Tolik tedy eh, ode mě z pozice stínového zpravodaje pro naši eh, pro EKR. Já jsem tady dobrovolně se zhostil této funkce a teď mám na seznamu paní Abela Eh, kterou tady vítám, je to po druhé, co se vyjadřuje, vyjadřuje v našem výboru, také paní Weiler se hlásí o slovo. Je ještě někdo další? Ne, takže paní Avila a paní Weiler. Děkuji vám, pane předsedo. Toto stanovisko skutečně přichází v nejvhodnější možnou chvíli. Eh, myslím si, že účast žen nebo rovnost žen a mužů ve všech sektorech skutečně je zásadní pro eh, pořádnou demokracii a nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacích Eh, postupech je velmi znepokojivé ve, většiny, ve většině zemí. A myslím si, že tady tato, toto stanovisko je takovým nezbytným zlem, nutným zlem. Myslím se, že vyrovnané zastoupení mužů a žen v těchto řídících pozicích je nejenom lepší pro to, aby tady bylo spravedlivější zastoupení členů společnosti, ale také skutečně to má ekonomický, podnikatelský eh, smysl. I stále více zpráv Evropské komise ukazují, že tady toto rovné zastoupení je lepší pro rozhodování. Eh, když je více žen ve rozhodovacích funkcích, skutečně eh, většinou zlepšuje celkovou výkonnost podniků a to je jenom jedna z výhod, které mohou eh, firmám přinést ženy ve vedoucích funkcích. Také bych chtěla říci, že ženy a muži mají různé zkušenosti životní, vzhledem tomu, že biologicky, sociálně jsou prostě jinak utvářeni a proto mohou skutečně přispět k lepšímu zastoupení a vyváženosti ve všech fórech. Lepší eh, vyváženost mezi muži a ženy v těchto funkcích tedy podle mě přinese eh, zlepšení jak v mikroekonomické perspektivě, tedy v, v jednotlivých společnostech, ale také makro, z makroekonomického hlediska. To znamená, že to povede k lepším, udržitelným eh, k lepšímu udržitelnějšímu jako hospodářskému růstu. Já jsem sama z Malty, takže budu hovořit o Maltě. Myslím si, že toto by neměl být problém, protože počet eh, vzdělaných, vysoce kvalifikovaných žen se každý rok eh, zvyšuje. Na Maltě třeba 60% absolventů vysokých škol jsou ženy, absolventky. A vzhledem k tomu, že tady máme tolik absolventek univerzit, tak by nemělo být těžké najít ženy, které by mohly eh, odpovědně zastávat takovéto funkce společně s kolegy muži. Nicméně musíme vzít v úvahu to, že ženy a muži stále jsou vychováváni různě v našich společnostech a přesto, a přesto že se snažíme už dlouho přispívat k rovnoprávnému jejich postavení, tak stále se zdá, že jak si muži jsou vychováváni k tomu, aby zastávali tu typicky mužskou roli a ženy k tomu, aby zastávali tu typicky ženskou. Takže se na tyto věci díváme různě, protože jsme k tomu vychováváni. Takže když bude existovat představitel firmy, statutární orgány, které se skládají pouze z mužů, tak se jejich rozhodnutí budou lišit od eh, rozhodování, ve kterém by byly zastoupeny ženy, protože ženy prostě mají jiné zkušenosti, hlediska a tak dále. A já si myslím, že tady eh, lepší vyváženost bude lepší jak z hospodářského, finančního hlediska, ať už jde o politiku životního prostředí, sociálně a tak dále. A právě proto tady budu podporovat stanovisko paní Parvanové a pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Paní Weiler, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám takovou krátkou poznámku k tomu všemu, co zde již bylo řečeno. Jsem skutečně velmi potěšena, že všechny politické skupiny zde na našem výboru sledují ten zásadní cíl a částečně dokonce, jako vy, Malkome, jdou i nad ten základní cíl. Já si myslím, že to skutečně velmi potěšující, neboť my jsme v zásadě výbor, který se orientuje spíše směrem na trh a ekonomiku. Já nevím, proč vlastně imko dává stanovisko, ale to není důležité. Já si myslím, že to důležité je z toho důvodu, že náš výbor je velmi důležitý v parlamentu, jakožto legislativní výbor a myslím si, že to, co mi poskytnete, bude důležitým základním kamenem pro rozpravu na plénu a potom pro závěrečné hlasování. Já nejsem toho názoru, že, že by ženy sami o sobě byly lepšími lidmi, ale myslím si, že ženy v manažerských pozicích v bankách, ve finančním průmyslu, mají skutečně jiné postavení a že kdyby eh, tam bylo více žen v těchto funkcích, tak si myslím, že by ta strašlivá krize neměla tak špatné dopady, jako je má. Myslím si, že ženy jsou méně agresivní a myslím si, že skutečně v této věci mají sociologové pravdu s tím, co říkají. A další věc, veřejný sektor. Jsem velice udivená, když vidím, že ve veřejném sektoru bohužel rovněž nenacházíme v těch nejvyšších pozicích dostatečný počet žen, například eh, žen primátorek či žen, které jsou zastoupeny v regionálních zprávách na vysokých pozicích. Myslím si, Ovšem, že alespoň v Německu, ve Francii a dalších zemích eh, ve veřejném sektoru je zajištěna stejná odměna pro ženy. O to se již ženy by sami poskradaly, aby v této věci nebyly z mzdového hlediska diskriminovány. To je také důležité. A poslední věc je třeba brát ohled na to a nezapomínat to, že paní Redingová musela uskutečnit několik pokusů, několik iniciativ předložit, než vůbec došlo na eh, komisi v kolegii komisařů k tomu, že její podnět byl podpořen. Proto si myslím, že bychom měli paní Redingovou podpořit, podpořit jí eh, tak, abychom podpořili její pozici vůči některým mužským kolegům komisařům, ale i některým komisařkám, který by bývali rádi, aby vše bylo poněkud restriktivnější. Děkuji, děkuji za vaše eh, příspěvky. Máme zde komisi, tak eh, chtěli byste? Aha, já bych vás měla si představit, pan Konde, je to tak? Dobře. Takže chtěl byste zareagovat eh, a vyjádřit se k diskuzi, jaký z toho máte dojem, tedy komise chce se vyjádřit, nebo pokud ne, tak dám slovo potom paní Parvanové, aby uzavřela hlasovat budeme zítra. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Michal Gondek, já eh, jsem právníkem na eh, generálním ředitelství pro justici. Chci poděkovat výboru a především zpravodajce za velice eh, vyvážené stanovisko a mm, za podporu a za to, že jste zachovali ducha směrnice, který je ambiciozní i dostatečně flexibilní. Děkuji. Paní Parvanová, chcete uzavřít? Ano, děkuji. Ještě já chci poděkovat všem stínovým a všem, kteří si vzali slovo a vyjádřili eh, názor ke kompromisním návrhům a k dalším návrhům. Za prvé, eh, chci uklidnit EPP, že u kompromisu 2 bude oddělené hlasování, split vote, takže všichni ti, kteří nebudou chtět jmenovat Evropskou centrální banku, tak budou moci tak hlasovat. Když můj osobní názor můj je, že čas od času je dobré na někoho ukázat prstem, ale máte zcela pravdu pro účel této legislativy. Asi to není nutné zde eh, vytvářet více tenzí, než eh, ty, které již máme, to stačí. A teď pokud jde o 6 a 56, to se týká toho procenta, a že, se, eh, eh, že výjmeme z této směrnice ty podniky, ve kterých méně než ženy představují méně než 10%, respektive to druhé pohlaví eh, představuje méně než 10 pracovníků, ale <clears throat> já mám zkušenosti z různých podniků, které říkají, že to není problém a v podstatě říkají, že mm, tady mm, by neměl být žádný rozpor. Pokud jde o nekotované společnosti, ano, je třeba i zvážit <clears throat> toto, jak říká paní Het, že asi do budoucna možná bychom je mohli zvážit, ale předtím je třeba si provést analýzu. A teď pokud jde o e, ta disciplinární opatření, souhlasím, já bych taky radši viděla ambicioznější návrh, ale asi bychom nenalezli podporu kdybychom přijali nějaká striktní opatření, která by eh, nutila členské státy, to by byl spíš opačný efekt, takže radši se snažíme eh, spíše eh, dávat takové pobídky a ne hned trestat. A pokud jde o podporu pana Mandrse, já jsem měla možnost ještě před touto schůzí se zúčastnit přípravné schůzky, on je koordinátorem, a chci vás informovat, že řekl, že souhlasí s mojí linií a že mě podpoří. Dobrý signál. A pokud jde o ty, eh, to porovnání mezi soukromými a veřejným, veřejnoprávními eh, subjekty, takže dobře, to eh, mám samozřejmě potřeba provést analýzu o porovnání, tedy má, známe ty praktiky třeba z Lehman Brothers a tak dále, takže, ale to není žádná výmluva pro to, abychom to do budoucna někdy neudělali. Děkuji a budu se těšit na vaši podporu zítra. A doufám, že podpoříte toto stanovisko. Dobře, děkuji. Hlasovat se bude zítra. A nyní přejdeme k dalšímu důležitému, velmi důležitému legislativnímu stanovisku, kdy v podstatě ne, my jsme příslušným výborem, jde o zprávu a týká se to radiového zařízení, kdy naší zpravodajkou je paní Weiler a pan Van den Kamp je stínovým za EPP, pan Menders tady není, pan Rochefort. Ano, dnes vy budete mít na starosti také radiové e, zařízení, nebo možná pan Manders. Hm, takže možná, že se někdo objeví, potom pan Ruler a já sám, jako obvykle, tak my jsme hm, stínovými e, k řadě různých návrhů, tak k tomuto také. A Pan Žirau, vítám vás eh, eh, opět zde, takže lodě a eh, rádiové zařízení, takže to máte na starosti vy a vy budete reagovat případně za komisi. Paní Weiler pracovala velice rychle na návrhu a máme i na stole důležité pozměňovací návrhy, tak bych rád, aby nám představila zprávu a návrhy a poté se vyjádří stínový zpravodajové, poté komise a potom si řekneme, jaké budou další kroky. Tak paní Weiler, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milá eh, kolegyně Le Grip, eh, to je poněkud iritující. Ale eh, já to mohu zestručnit a to proto, protože jsme se již setkali se stínovými zpravodaji a shodli se na takové základní velké linii nových návrhů komise. Prohovořili jsme to a zohlednili jsme i to, co se stalo minulý týden ve Štrasburku, totiž, že byla přijata zpráva paní Rojtové, která jistým způsobem jde naším směrem, je v té naší linii. V zásadě si myslím, že je správné, že komise navrhla z modernizaci či přizpůsobení, neboť trh pro mobilní komunikaci a pro přístroje a zařízení, na vše, co funguje bezdrátově, se v minulých letech rozšířil a bude se rozšiřovat a růst i nadále. To samozřejmě v sobě skýtá obrovský potenciál pro nové a inovativní produkty a pro nová pracovní místa. Ale rovněž to sebou přináší nebezpečí interferencí mezi různými produkty, škodlivého rušení. A to proto, protože celá oblast je, přirozeně technicky omezená. A tady e, musíme vždy, kde je to na místě, se snažit zvýšit efektivnost a navrhovat zjednodušení také pro výrobce. Já jsem již hovořila s celou řadu zájmových skupin, svazů lobbystů, jak říkáme. Já jsem samozřejmě nezapracovala a nepřevzala mínění všech. Také jsem zohlednila názory komise, které jsem v mnoha případech Eh, viděla jako správné, ale ne ve všech. Tady musíme ještě celou řadu jednotlivých bodů prohovořit. Například se to týká eh, registračního systému, tam jsme se ještě neschodli a ještě tam nepadlo poslední slovo. V zásadě bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že je velmi smysluplné i pro spotřebitele, abychom měli nějaké zjednodušení, nějakou unifikaci. Možná si vzpomínáte na debatu s panem komisařem Tajány, kde jsem hovořil o tom, jak důležité je pro normálního spotřebitele například, aby byly harmonizovány nabíječky, nabíjecí přístroje pro laptopy, mobilní telefony a další zařízení. A pan Tajány tehdy řekl, že právě vyjednává s výrobci a že ta bývalá Dobrovolná dohoda má být prodloužena, ní jsem přečetla tiskové prohlášení od pana Tajányho, ve kterém říká, že výrobci nejsou ochotni toto prodloužit, jeho to, eh, on se, eh, relativně se mu to velmi nelíbilo, pan Tajani to kritizoval, takže bychom si to ještě měli u komise ověřit, za tomu tak skutečně je a pokud ano, tak bychom měli zvážit povinné eh, povinnou dohodu. Měli bychom to tedy v naší zprávě změnit. Já jsem to tam zatím nezapracovala právě z toho důvodu, protože pan komisař řekl, že se s výrobci dohodne. A další věc, která je pro nás obtížná, a tady vám nezděluji nic nového, to je to nové velké téma celkově v našem parlamentu, to jsou právní akty v přenesené pravomoci. Také se to týká dalších zpráv, kde je to problematické, takže my budeme muset jako parlament nalézt nějaké celkové řešení, jak to co nejjednodušším způsobem upravit. U těch technických právních aktů tam je to asi nejjednodušší, ale jakmile se k tomu přidávají i rozhodnutí politického charakteru, tak si nepřejeme tato rozhodnutí přenechávat pouze technikům. Dále ten závazný registrační systém, již jsem o tom hovořila jsem to načetla. To je právě jedna věc, kde si musíme ještě jednou velice přesně zvážit, jak to chceme upravit. Já za svou politickou skupinu zastávám ten názor, že v té závazné podobě, jak to navrhla komise, to nepřináší žádnou zásadní přidanou hodnotu, že to je zbytečně komplikované, ale jsem otevřena ostatním názorům, je třeba to prohovořit. Momentálně nevidím žádnou potřebu to mít takto závazné. Skutečně vidím, že to pouze povede k zhoršení aktuální situace. Podniky, které nyní eh, seriózním způsobem prodávají na trhu, působí na trhu a nabízí své výrobky, to dodržují bez tak. Takže je třeba vyčkat, jak eh, se to vyvine dále. A poslední věc. Eh, zde se jedná o překlady prohlášení o souladu. Já si myslím, že zde se tady relativně Shodneme na to, že tam nepotřebujeme překlady do 23 či 22 jazyků. Poznamenávám, nejde o popis funkce výroku pro spotřebitele. Tam potřebujeme překlady. Jde skutečně pouze o um, vlastně informace od techniků, které jsou určeny opět technikům. Všechny firmy, kterých se to týká, skutečně nám kladly na srdce, abychom tady nezáváděli zbyteční uh, zbytečné zatěžující byrokrativní postupy. Takže si myslím, že je to v zásadě dobrá iniciativa, pár věcí na tom změníme a možná kolegyně a kolegové stínoví zpravodajové přijdou ještě s dalšími změnami, ale myslím si, že to skutečně celkově velice smysluplná změna, respektive doplnění či modernizace trhu s rádiovými zařízeními. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Pan van der Kamp, prosím. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Nejdříve bych chtěl eh, vyslovit velký kompliment paní Weilerové. Abych řekl ně... německy, přistoupila skutečně k tomu tématu velice dobře správně. Na druhou stranu musím říci, že jsem zklamán, jsem zklamán, protože tady nemůžeme vést eh, ohledně tohoto tématu žádný politický boj či konflikt. Máme příliš málo rozdílných názorů. Škoda. Ale dobře víme, že je to velmi technické téma. Takže se s tím takto budeme muset vypořádat. My jakožto politická skupina EPP máme samozřejmě velice dobré kontakty s podniky a e, podniky a hospodářská sféra vidí zprávu paní Weilerové velmi pozitivně, celkově ji pozitivně přijali. Já pravděpodobně možná přijdu ještě s některými pozměňovací návrhy. Samozřejmě ta lhůta pro předkládání se již blíží, takže my rozhodně tady nepostavíme celou zprávu na hlavu, či nebudeme nějak překopávat zásadním způsobem, ale máme určité poznámky například eh, k platnosti eh, směrnice. Eh, zejména se jedná o určité specifické branže, jde to vlastně trochu směrem k mikrovlnám, jde zejména o příjemce komunikace nejde o jednotlivé části a součástky, které se tam eh, používají. Takže to z mé strany zatím vše. Děkuji. Good. Dobře, kdo další? Paní Rille? Ich möchte mich auch... Také bych chtěla poděkovat paní Weilerové a my její zprávu podporujeme. Nemyslím si, že Předložíme mnoho pozměňovacích návrhů, zatím nevím, zda vůbec nějaké předložíme. Já potvoruji váš pozměňovací návrh, paní Vajlerová číslo 27, který se týká o eh, povinné registrace. Je to také zbytečné. Dále se mi líbí, jak jste um, rozšířila oblast působnosti směrnice. Tady jsem nepochopila správně pana van den Karma, je pro či proti. Já jsem rozhodně pro to, co navrhuje paní zpravodajivka, jinak si myslím, že tam není žádná velká potřeba změn na té zprávě. Děkuji mnohokrát a děkuji mnohokrát za to, že jste tak rychle a dobře tuto zprávu vypracovala. Děkuji, paní Ryle. Já mohu také být stručný, protože si myslím, že paní Weiler skutečně eh, dobře předpokládala to, co celá řada z nás bude chtít, pokud jde o změny, které provedla v této zprávě. Myslím si, že skutečně eh, je tam velice rozumně změna celá řada těch technických záležitostí. Také souhlasím s tím, že bychom neměli tyto výrobky registrovat. A také eh, si myslím, že skutečně bychom si měli zachovat stávající strukturu, tak jak v tuto chvíli funguje. Pokud jde o nový eh, legislativní rámec, tak tam se paní Weiler podstatným způsobem, eh, podstatným způsobem pokročila. Eh, my jsme mnohokrát o tom hovořili eh, s paní Rojtovou, takže si myslím, že bychom, že bychom mohla, možná mohli ještě se stínovými zpravodaji toto probrat, abychom tam třeba neříkali úplně všechno, všechny podrobnosti. Samozřejmě jsou tady otázky ohledně označování, nebo třeba nějaké možnost využití elektronického označování, jako třeba se to už dělá e, u těch chytrých telefonů, kde je možné do softwaru e, zakodovat celou řadu informací, které je možné potom zobrazit e, a bylo by možná tímto způsobem možné sdílet celou řadu užitečných informací, pokud jde o nabíječky tak to je něco, co by velice rád asi zmínil pan Manders, kdyby tu byl. Na druhé straně jsem si vědom toho, že technicky to tento návrh nepokrývá. Vzhledem k tomu ale, že to je téma, které, které je pro nás jako výbor velice důležité, tak možná bychom nějakým elegantním způsobem mohli komisi přesvědčit, aby to zmínil. Vím, že pan Tajany se tím zabývá také. Takže si myslím, že můžeme od pana Mandrse asi očekávat nějaké pozměňovací návrhy v tomto směru ale možná bychom to nakonec mohli udělat úplně jinak později. Poslední věc. Eh, vím, že všichni jsme si vědomi toho, že už došlo k určitým problémem, problémům pro spotřebitele, pokud jde o rušení eh, spektra 4G a tak dále, pokud jde o přenos, ty různé přenosové systémy mobilních telefonů a digitálních televizí. Já jsem technicky vzdělán a myslím si, že je to pravděpodobně způsobeno tím, že kvalita eh, těch vnitřních obvodů, které eh, ovlivňují frekvenci v mobilních telefonech, ještě nejsou tak kvalitní, abychom získali eh, nějaké takové jasné oddělení. Že tedy prostě určité části té frekvence, které unikají jaksi okolo, způsobují právě tyto ruchy a toto rušení. E, tady možná by bylo, možná by stálo za to něco udělat se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě. E, sice je to téma, které se týká spotřebitelů, ale ne nutně se s tím asi musíme zabývat konkrétně v tomto návrhu. Já myslím, že se nám podaří možná pokročit poměrně rychle, i pokud jde o ty e, podrobnosti, které možná bude lepší projednat se stínovými zpravodajemi. Zpravodaji možná nebudeme nutně muset předkládat pozměňovací návrhy ke každému z těch detailů. Myslím si, že všichni, kteří se chtěli vyjádřit, už se asi vyjádřili. Paní Legrip chce se vyjádřit? Ne, takže pan Dural se teď bude moci vyjádřit k návrhu paní Weiler. Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, paní navrhovatelko, vážení poslankyně, vážení poslanci, především bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mi umožnili se vyjádřit k této zprávě a s vaším dovolením bych především chtěl poděkovat paní Weiler za tuto zprávu. Skutečně jde směrem eh, k k těm cílům, které se snažíme dosáhnout tímto dokumentem, a sice tedy zlepšit schodu, soulad eh, produktů s právními požadavky a za druhé snaží se také o zjednodušení stávajícího právního rámce. Chtěla bych říci, že tady máme dvě hlavní obavy a potom je tady několik už podružnějších eh, záležitostí u některých těch pozměňovacích návrhů. Ty dvě zásadní obavy se týkají působnosti a toho rejstříku. Pokud jde o působnost, a tady tedy beru v úvahu úvodní ustanovení a články 1, 2, 4, 16, 28 a tak dále. Tak pokud jde o působnost, když to srovnáme s návrhem komise, tak pozměňovací návrhy rozšiřují působnost tak, aby zahrnovala i čisté přijímače. A na druhé straně to omezuje na zařízení, která mají jaksi komunikační schopnosti, která slouží ke komunikaci. To znamená, že průmyslové, vědecké a lékařské přístroje jsou jaksi vyloučeny vlastně. Když jsme připravovali tento návrh, tak naším cílem bylo změnit působnost, která v tuto chvíli existuje, Buď to tedy vylouč, vyloučit čisté přijímače, nebo je tam naopak začlenit. Zkoumali jsme obě možnosti a nakonec jsme si zvolili tu možnost, která se nám zdála být nejméně zatěžující. Nebo řek, pokud chcete, tak vybrali jsme tu, která podle našeho názoru jak si eh, to břemeno, které představuje, nejlépe rozdělila mezi všechny zúčastněné. My si nemyslíme, že tyto přijímače musíme systematicky regulovat. Většina z nich může být ponechána tady nějakým dobrovolným standardům, můžeme to ponechat na samotných výrobcích a navíc musíme vzít v úvahu také parametry těchto přijímačů, a proto si myslíme, že to je možné provést v rámci e, směrnici o elektromagnetické kompatibilitě. Právní výhoda toho, té působnosti, kterou my na, jsme navrhli, spočívá v tom, že bychom touto působností pokryli všechny produkty, které e, záměrně využívají rádové spektrum a něco vysílají. A pokud jde o vyloučení těch vědeckých, lékařských a podobných zařízení, tak tady jde o to, abychom anticipovali, předpokládali to, jaké budou, jak, kam půjde budoucí technologický vývoj. A tady skutečně máme obavy, především pokud jde o bezdrátové nabíjení, a nejenom chytrých telefonů, mobilních telefonů, ale především bezdrátové nabíjení elektromobilů, elektrických automobilů. To může být skutečně, to mohou být velice silná zařízení, která mohou narušovat rádiové spektrum, rušit. Takže eh, podle našeho názoru tady je jasné riziko rušení rádiového spektra. A také bychom chtěli upozornit ještě na jeden aspekt. A sice pokud omezíme působnost pouze na komunikační zařízení, tak bychom určitě potřebovali definici komunikace, protože z právního hlediska to nemusí být úplně jasné. Jestli třeba eh, bezdrátové nabíjení je komunikace nebo ne. Pokud jde o rejstřík, tak tady hovořím o eh, pozměňovacím návrhu 6 a 27. Tak i během vypracovávání našeho návrhu jsme si vyslechli argumenty celé řady os- eh, těch, kteří byli pro i proti rejstříku. A chtěl bych říci, že toto byl požadavek Eh, dozorčích orgánů z většiny členských států. A sice, že by se ten rejstřík využíval pouze ve výjimečných případech. A proto jsme navrhli, aby tento mechanismus začal fungovat a byl využíván až čtyři roky po vstupu, vstupu tohoto předpisu v platnost. A také je třeba vzít v úvahu opatření, která budou existovat v rámci nového právního rámce. A pokud bychom i potom objevili čas od času výrobky, které by nesplňovaly zásadní požadavky, tak potom by orgány dozoru nad trhem mohly využít tento výjimečný nástroj, tedy rejstřík, tady skutečně proběhla velká, rozsáhlá eh, diskuze. A moc nerozumíme tomu, eh, když se objeví tvrzení o tom, že by to bylo příliš velká zátěž na výrobce, tento rejstřík tady. A nerozumíme tomu ze dvou důvodů. Za prvé, pokud existuje soustavné neplnění eh, požadavků, tak ti nejefektivnější výrobci jsou ti, kteří plní požadavky. A náklady na tento rejstřík určitě jsou menší než náklady na to, aby váš výrobek splňoval požadavky. A pokud a teď se stává to, že ti výrobci, kteří dodržují všechny eh, požadavky, bývají vytlačováni z trhu těmi výrobci, kteří neinvestují do toho, aby splňovali. Ve USA existují takové, takové registrace a když se když si chcete ověřit u Federální komise pro registraci, ověřit informace z tohoto rejstříku, tak uvidíte, že to by nám stačilo také, takovýto rozsah a informací. A myslím si, že tady by to, ta zátěž v podstatě spočívala v tom, že by kromě rejstříku ve Spojených státech se tyto informace posílaly ještě na jednu další e-mailovou adresu. My jsme připraveni dále specifikovat ty podmínky, za kterých by se využíval tento rejstřík. A už jsme o tom daleko sále hovořili, ale tady je důležité si vyjasnit, že nehovoříme o systematické registraci vybavení. Pouze eh, by se to využilo v případech neplnění, nesouladu. článek o volném oběhu, je to pozměňovací návrh 29, tak tam se navrhuje, aby se vypustila volná, eh, volný oběh, pokud je schoda s touto směrnicí. Ale my tam tuto část chceme zachovat a pro a to proto, že tento produkt možná musí splňovat i jiné požadavky z, jiné, z jiných právních předpisů, které se třeba týkají ochrany životního prostředí a tak dále. Takže nemůžeme pustit ten výrobek do volného oběhu, když jenom splňuje tyto požadavky, protože tam mohou být i další eh, požadavky z jiných oblastí, které třeba splnit. Pokud jde o eh, směrnici o elektromagnetické kompatibilitě a působnosti, že by se toto tady vyloučilo ze směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, tak to jsme tam nedali, protože tato směrnice EMC říká, že tento odkaz tady má být. My jsme tam také zahrnuli odkaz na směrnici o nízkém napětí. A to proto, že směrnice o nízkém napětí prostě žádnou takovou žádné takové vynětí nepředpokládá. Takže pokud jde o definici eh, uvedení do provozu, tak tam, máme, tam jsme převzali stávající směrnici, ale jsme připraveni přijmout nějaké horizontální řešení, která by v podstatě tady dodržovalo to základní filozofii. Pokud jde o 32 a 40, pozměňovací návrhy 32 a 40, kde se přidává testování vzorků pro eh, výrobce, dovozce a distributory pouze na základě odůvodněných požadavků do, eh, orgánů dohledu nad trhem, tak to není eh, uvedeno v NLF a to proto, v tom novém právním rámci, a to proto, že máme systém, který funguje. Je tam tedy soulad mezi prohlášením o schodě a dozorem nad trhem. A v Evropě. Toto je v podstatě eh, jediný segment, kde je možné něco uvést na trh pouze na základě vlastního prohlášení o schodě. A toto prohlášení o schodě musí doprovázet výrobek. A pokud jde o jazykový režim, jsou tady tací, jak víte, Tady, pardon, tady eh, skutečně většinou to bývá na členském státě, které většinou vyžadují, aby tyto informace byly k dispozici v jejich úředním jazyce. 66, pozměňovací návrh 66. To je vlastně to samé jako článek 6 ale my, my jsme toho názoru, že to není třeba, protože už to tam máme, už něco takového máme skutečně řečeno v článku 6. Také máme problém s vynětí s zařízením pro vývozkům a vývoj. Tady bychom chtěli spíše počkat na závěr eh, diskuzí o novém právním rámci a Uvidíme také, jak se vyvinou diskuze o nízkém napětí a tak dále, ale chtěl bych říct, že máme problém s takovým vynětím, protože tady by to mělo být skutečně naprosto konkrétně řečeno. Když je úplně vyjmeme způsobnosti, tak by to znamenalo, že každý členský stát si může e, toto vybavení regulovat, jak chce, protože to úplně vypadne z harmonizované oblasti. Samozřejmě jsme vám k dispozici, budeme se snažit usnadnit meziinstitucionální dohodu, pokud jde o tyto návrhy. Zatím, pokud jde o naše myšlenky, nejsme se nedostali příliš daleko. Myslíme si, že v parlamentu a v radě by se nám mohlo podařit dospět ke schodě. Děkuji mnohokrát za příležitost vystoupit. Uh, Děkuji za velice komplexní odpověď a ještě dám slovo zpátky paní Weiler, pokud se chce vyjádřit eh, i mm, k otázkám jako harmonogram a tak dále. <coughs> Já den Zeitraum habe Harmonogram si nepamatuji, možná by bylo lepší, kdyby nám to řekl sekretariát za chvilku. Vrátím se ke dvěma záležitostem. Za prvé děkuji mnohokrát komisi, že zopakovala znovu vše. Vy jste mi samozřejmě své námitky již několikrát různým způsobem sdělili, ale tady existuje pár věcí a netýká se to pouze mě, ale také eh, stínových zpravodajů, protože já jsem na našich zkuskách nabízela stínovým zpravodajům, že budeme vše řeči, řešit společně. My tady máme trochu jiný názor na ten registrační systém, jiný názor než vy. Když vy jste to nyní právě představila, vysvětlil, tak, jak se to vysvětlil, jako kdyby to bylo něco, eh, co by bylo možné v jiné formě, že by se tam uvádělo prostě nově číslo faxu, no tak eh, o tom můžeme ještě hovořit. Dosud mně to, co vy jste navrhovali, připadalo jako velice rigidní, přísný systém, ale pokud to trochu zjednodušíte, eh, respektive to zjednodušíte zásadním způsobem, no tak se k tomu tématu můžeme znovu vrátit a opět to otevřít, ale až v případě, když budeme mít k dispozici všechny pozměňovací návrhy, protože potom se na to budu muset ještě podívat, podívat se na to, co můžeme schrnout v kompromisních návrzích, v dobrých kompromisech, které se eh, si ovšem nesmějí odporovat. Tam nesmí být rozpory mezi těmi ty kompromisy. Takže tolik z mé strany k tomu registračnímu systému. Já stejně jako vy jsem toho názoru, že pokud eh, tady budeme mít výjimky pro medicínu, pro lékařskou oblast, že to nesmí být sud beze dna. Není možné, aby si to každý nadefinoval, jak e, se mu zachce. Tady je třeba, abychom my zavedli alespoň několik pravidel, tak aby tady zadními vrátky někdo nezaváděl zpět něco, co si nepřejeme. Já tady navrhuji navzdory vystoupení komise, že e, pane předsedo. Já si tedy nemyslím, že by bylo nutné, abychom znovu tady organizovali další slyšení. Eh, navrhuji, abychom eh, se poradili o těch pozměňovacích návrzích tak, jak jsme to měli naplánované. A během těchto zkusek znovu hovořili s komisí a eh, zohlednili názor komise na tyto věci. Ještě tedy na sekretariát, možná máte k dispozici ty termíny, já to tady momentálně u sebe nemám. Dobře. Takže 5. červen, to je termín pro pozměňovací návrhy. Takže a pro členy výboru a 8. 9. července o nich budeme jednat a poté eh, do konce září ještě bychom je měli probrat a budeme hlasovat 17. října, takže máme hodně času na pozměňovací návrhy. A potom vy rozhodnete, mm, kolik času budete potřebovat v radě. Pardon, potom ještě diskuze o tom, eh, jak rada tedy mm, pracuje na eh, této agendě, to zvážíte vy. Je to spíše technická věc, takže to asi eh, půjde do litevského předsednictví, se kterým budeme hodně jednat, protože vím, že oni se tomuto tématu chtějí věnovat. Ano, a digitální agenda, digitální ekonomika, to je také jedna z priorit litevského předsednictví, jak jsme zjistili. Je to v pořádku? Dobře. A tím uzavíráme tento bod. Máme trochu času ještě, který jsme uspořili, pokud někdo se chce vyjádřit, protože... Ne. going to be your in loco medical devices, I understood. All right, well, can I just check that we have... Takže já musím teď zkontrolovat, prověřit, že tady máme eh, plnohodnotný tým na další bod, protože máme trochu předstih. This is, okay. Um, yes, the commission is here on medical devices. Komise je tady, tedy komise pro zdravotnické prostředky je tady. All right, okay. Well, if everybody is happy... Takže pokud všichni souhlasí, tak můžeme začít dříve s tímto bodem. Což znamená, že budeme moci i si dát potom třeba kávu a ještě nás čekají koordinátoři. Takže, paní Weiler, souhlasíte? Nic se k tomu nemáte, dobře, můžeme pokračovat. A Right, we're now going to, uh... Nyní přejdeme k dvou stanoviskům, které připravujeme pro výbor Envy a týkají se zdravotnických prostředků a prostředků in vitro. A ano, zdravotnické prostředky a diagnostické prostředky in vitro. <clears throat> Takže je to komplikované celé. A máme tady pana Correa de Campos, který je stínovým, paní Parvanová. A ta odešla, už se nevrací, paní Rule. A já myslím, že asi nahrazuji pan Foxe. Tak uvidím, jak ho nahradím. Dobře. A Teď však nejprve si vyslechneme paní Legrip a, a potom e, paní Lekrenie ano, eh, z, v zadní řadě, takže máme zde celou plnou řadu lidí, kteří se budou vyjadřovat k tomuto tématu. Nejprve paní Legrip. Děkuji, pane předsedo. Naše zpravodajka paní Nora Bera nemohla dnes eh, dorazit <clears throat> z důvodu, že má eh, jiné schůzky předem naplánované a ona se proto kolegům zde omlouvá. <clears throat> paní Bera ale se obeznámila s eh, pozměňovacími návrhy, které byly předloženy a chtěla, abych jejím jménem vám sdělila následující, což velice ráda učiním. Naše zpravodajka nejprve velice vřele děkuje všem kolegům, kteří eh, pracovali na tomto návrhu a eh, děkuji jim za vynikající práci. Většina pozměňovacích návrhů jsou relevantní a tudíž nebude velký problém eh, je zapracovat a přípra- případně připravit z nich kompromisy. Paní Bera jenom v této fázi chce udělat pár poznámek k některým návrhům, které podle ní by mohly být problematické, či by ještě měly být nějak adaptovány. Takže pokud jde o zdravotnické prostředky nejprve, pokud jde pole působnosti, tak naše zpravodajka eh, nechce definovat eh, prostředky určené pro estetiku, poněvadž to by mohlo zasahovat do kosmetické legislativy. Nicméně chce mm, upřesnit toto, tak abychom zde i měli tedy mm, e, ta ustanovení, která se používají pro hypolízu, takže zde chce vaši podporu. A teď, mm, pokud jde o definici, náš, náš kolega Šváb, ten předložil návrh, kde navrhuje definici e, je bezpečnosti. Návrh 101, eh, kde hovoří o absenci nepřijatelného rizika. To, o to by se ta definice opírala. Pro paní Beru se jeví jako těžké zavést eh, definici takového citlivého pojmu, protože těžko asi mm, připravit nějakou vyčerpávající Eh, definici. Potom příloha 1, základní požadavky na bezpečnost eh, v souladu s novým rámcem, jasně se stanovuje, jak eh, garantovat bezpečnost nějakého prostředku. A naš, naše zpravodajka si nemyslí také, že bychom měli hovořit o efektivnosti, tak jak navrhuje ve, na, paní Parvanová v návrhu 102 protože předtím se tento pojem nedefinuje. Takováto definice tedy je dost komplikovaná asi těžko by se připravila, jak definovat efektivitu, já nevím, eh, třeba defibrilátoru nebo, eh, nebo FIS klinik. I vozíku, invalidního vozíku. Takže eh, paní Bera, jak již jsem řekla, podporuje definici výkonnosti, jak navrhuje pan Korea de Campos v návrhu 105. Definice výkonnosti. To je zásadní pro e, zdravotní prostředky, zdravotnické prostředky a v podstatě zde mm, si myslím, že je třeba jenom to ještě nějak vyjasnit. A teď pokud jde o povinnosti provozovatelů. Paní Bera především zde má na mysli návrhy paní Weisgeber 115 a 118 má za to, že tady je třeba se pokusit, eh, co to půjde, eh, respektovat nový právní rámec, který jasně určuje povinnosti, odpovědnost výrobce, dovozce a distributora. A Ledaše že by to bylo z důvodu bezpečnosti, tak naše zpravodajka samozřejmě nechce nějak spochybnit odpovědnost jednotlivých těchto subjektů, i když chápe eh, problémy mm, mm, s tím, že pro mm, farmaceuty by to mohl být problém, pro lékárníky by to mohl být problém, a, ale asi bude třeba komise, aby to potom adaptovala případ od případu ad hoc pro jednotlivé profese. Pokud jde o o článek 16 návrhu nařízení, tedy eh, karta implantátu. Zde eh, paní eh, zpravodajka chce, abychom tedy abychom vyloučili tedy některé ty typy implantátů, jako tedy dentální a zde hm, chce tedy i vyloučit třeba ortopedické protézy, tedy a k tomu hm, tedy příslušenství k ortopedickým protézám. Jak navrhuje i Šváb, kolega Švák v návrhu 124, tak komise by měla případ od případu eh, zanalizovat, co by mělo být vyloučeno z této povinnosti. Pokud jde o obsah těchto karet, eh, té dokumentace k implantátům, takže zde není třeba tam dávat nějaké zbytečné informace, protože tím by se zvyšovala zbytečná administrativa. Pokud jde o jazyk používání, tedy prohlášení o souladu, v jakém jazyce, návrh 128-129, tak naše zpravodajka zde chce také i e, respektovat e, nový právní rámec, který je jasný, kdy každý občan nebo každý zdravotník, každý profesionál má právo se seznámit s těmito informacemi ve vlastním jazyce. Teď pokud jde o ty oznámené orgány, zde se hovoří o návrzích kolegy Foxe především. Naše zpravodajka zcela podporuje návrh komise, jejímž cílem je lépe upravit oznamování, tedy notifikace a kontroly oznámených orgánů. Zde je zásadní, aby členské státy mohly napadat nějaké e, oznámení, napadnout notifikaci, aby komise měla možnost se vyjádřit a pozastavit platnost notifikace, pokud to bude nutné. To jsme viděli třeba v případě některých, tedy, e, některých endoprotéz, kyčelních tedy náhradních kloubů, na, na kyčelních náhrad. A Článek 44, to se týká vyhodnocování souladu pro eh, rizikové prostředky. Zde skutečně jsme nedostali žádný alternativní návrh zatím. Naše, náš kolega Schwab navrhuje, abychom se zaměřili na audity a kontroly oznámených orgánů. Tento přístup ale podle naší zpravodajky eh, neodpovídá eh, potřebám a komise zcela s tím souhlasí. A to znamená jinak upravit způsob, jak inovativní prostředky se uvádí na trh. Naše zpravodajka připomíná, že ona vyslechla všechny subjekty a vytvořila realistický, konstruktivní návrh, který by měl získat podporu jak ze strany výrobců, tak i ze strany asociací spotřebitelů a pacientů. Zde jde o to, abychom vylepšili systém z dlouhodobého pohledu, to znamená, abychom zharmonizovali postupy a praxe, bez toho aniž bychom to zatížili nějakými dlouhými lhůtami, což by bylo na úkor výrobců a oni se toho také bojí. Potom zájem, to znamená eh, guidelines, pokyny, doporučení, a aby ty guidelines byly kritériem pro mm, mm, mm, evropské experty, to by mělo tedy motivovat příslušné orgány výrobce a oznámené orgány, aby připravovali tyto guidelines, které povedou k harmonizaci postupu v EU. Pokud jde o skutečně inovativní prostředky, zde je třeba e, mít nezás, nezávislé kolektivní vyhodnocení. To e, zde tedy skutečně e, jde třeba o Eh, ty mm, pacemakery o, eh, nebo i třeba o, eh, zde jde i o ty tedy mm, chlopně, srdeční chlopně nebo o aktivní kardia, kardioimplantáty bez sondy nebo nové typy implantátů, které jsou skutečně inovující takže zde jde o to, a, že uvedení na trh takovýchto výrobků, to musí být vždycky vyhodnoceno experty, nezávislými experty a je třeba, aby si i vyměňovali e, informace mezi sebou. A podle naší zpravodajky eh, zde nestačí pouze eh, jedno stanovisko, pokud chceme, aby podobný prostředek mohl volně obíhat po EU. Teď nyní pokud jde o transparentnost u Eh, klinických testů. Pan Korida Tampost předložil celou řadu eh, eh, návrhů, které se týkají přístupu veřejnosti podle článku 51. Paní Bera zcela souhlasí, že máme mít co největší transparentnost, ale chce Eh, aby se nepublikovala hrubá data bez nějakého filtru. Je třeba je profiltrovat. Tady je potřeba postupovat opatrně a návrh komise podle ní je dobrý, protože zde v podstatě bude možné ad hoc definovat, které informace je třeba zveřejnit. A nebudou to tedy výrobci, ale komise, která určí, jaký přístup veřejnost k ním bude mít. Pokud je o zbytek, naše zpravodajka souhlasí s tím, abychom měli maximum eh, informací o mm, těchto nových eh, prostředcích. A teď pokud jde o konzultaci s etickým výborem. Naše zpravodajka se chce ujistit, že se příliš neodchýlíme od toho, co jsme právě přijali eh, v, v nařízení o klinických testech. Teď pokud jde o pravidla pro klasifikaci, naše, náš kolega Šváb předložil návrhy, abychom vyloučili některé prostředky, především chirurgického charakteru třídách 3. Naše zpravodajka není principiálně proti, ale ráda by slyšela názor komise, aby měla jistotu, že ne, nedáme do nějaké nižší třídy prostředky, které jsou příliš rizikové Nakonec Máme několik pozměňovacích návrhů k delegovaným aktům a zde opět naše zpravodajka říká, že k tomu musíme přistupovat ad hoc. Některé bych chtěla omezit, to znamená postup, použít normální postup. Zpravodajka má za to, že bychom měla, měli používat pravidla komitologie a pokud nutné, bychom to měli upravit. Nemá principiálně problém s tím, ale chtěla by slyšet i stanovisko právní služby nejprve. Pokud je o zbytek, jak jsem řekla na začátku, naše eh, eh, eh, zpravodajka si myslí, že řada návrhů je relevantních jsou zde návrhy paní Parvanové a pana Korede Campus, pokud jde o, e, tedy, e, pokud jde o recyklaci, nebo tedy e, recyklaci těch výrobků, jejich repasech. A pokud jde o návrhy návrhy paní Parvanové, to jsou ty interindisciplinární expertní skupiny, to má smysl, ale zde opět bychom chtěli mít názor komise, zda je to proveditelné vůbec. A nakonec poslední kapitola, ta se týká mm, diag- eh, diagnostických prostředků in vitro. Eh, pokud jde o derogace výjimky pro, eh, pro výrobky in-house, Eh, tedy interně vyrobené prostředky. Zde je třeba nalézt kompromis s panem Foxem. Paní Bera připomíná, že eh, eh, ve v Evropě některé výrobky třídy D, tedy které se vyrábí interně, že mají různé výkonnosti a nemají zcela stejné výsledky, třeba pokud jde o detekci HIV. Takže je třeba stanovit určité limity, tak aby náhodou do toho nevstupovali nějaký, nějací šarlatáni, bez, aby to bylo bez kontrol, takže zde pozor na ty derogace z třídy D. A paní, parva, paní zpravodajka chce nalézt rovnováhu, abychom garantovali optimální bezpečnost. Závěrem ještě jednou naše zpravodajka děkuje všem, eh, kteří eh, vstupují do diskuze a mm, předkládají příspěvky. Je přesvědčena, že budeme pokračovat konstruktivně a dohodneme se na všech bodech a velice brzy navrhne schůzku se stínovými zpravodaji a mm, Samozřejmě e, paní Bera je zcela k dispozici stínovým i ostatním členům výboru pro případné otázky, či pokud budou potřebovat dodatečné informace. Děkuji. Good. Well, thank Děkuji mnohokrát za to, že jste takto velice jasně komplexně zastoupila paní Beru. A teď si vyslechněme eh, stínové zpravodaje, pan profesor Correira de Campos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych samozřejmě chtěl poblahopřát paní kolegyni Norže Beře za práci, kterou odvedla na tomto tématu v rámci analýzy tohoto návrhu, těchto dvou návrhů. A chtěla bych říci, že odvedla skutečně významnou práci a nyní se tedy snažíme ji podpořit věří práci, aby jsme to ještě vylepšili, ty zprávy. Já si myslím, že to nebude obtížné a že nakonec budeme mít eh, jednotný text společný. Eh, ty návrhy se snaží podpořit zejména eh, ten proces hodnocení a sledování lékařských prostředků na evropském trhu, trhu EU, tak abychom posílili bezpečnost pro spotřebitele. To by mělo být vlastně náš zásadní zájem zde na výboru IMCO. Podpoříme veškeré pro návrhy, které tady se snaží podpořit tu sílu těch oznámených organismů a některé ty oznámené organismy E, podlehají jistým kritériím a tyto by vlastně mohly dokončit schvalování zdravotnických prostředků, které mají vyšší riziko. Tady je důležité, abychom podpořili kompetence v oblasti klinické, tak aby tady byla co možná nejpřísnější kontora klinického hodnocení, které provede výrobce. To je slabý bod aktuálního systému. Na druhou stranu je zásadní, abychom podpořili ehm, oznamované organismy, tak, aby byli vlastně povinni provádět spontánní neohlášené kontroly a inspekce. Dále se nám líbí pozměňovací návrhy kolegů, kterým chtějí, aby tady měli lepší kontrolování těch oznámených orgánů a ty, které říkají, že je důležité, aby tady byla lepší koordinace a spolupráce mezi příslušnými národními orgány. Jejich cílem je, aby prováděli efektivní kontrolu a sledování trhu. E, velmi důležité je podle nás realizovat společné inspekce které bude provádět více než jeden příslušný orgán, tak abychom měli lepší harmonizaci podmínek přístupu k jednotnému měnovnímu trhu, tak a, a aby se rozšiřovaly nejlepší osvědčené metody. Zde se naprosto shodujeme s paní zpravodajkou. Pro nás jsou zásadní tyto oblasti. Za prvé sílení kvality a transparentnosti klinických zkoušek, dále posílení podmínek pro sledování a kontrolu realizace eh, a využívání zdravotnických prostředků poté, co byly odeveny na trh. Je to důležitý trh, je to trh farmaceutický a lékařský a zde je důležité, eh, Dobře víme, že tady nemáme ty dvojí křížové klinické zkoušky, že to není možné vždy provádět a proto je důležité aby ta kontrola byla skutečně kvalitní. Dále zavádění jedno, jediného eh, identifikačního procesu pro prostředky zdravotnické je důležité, protože tady potřebujeme mít samozřejmě jasnou vysledovatelnost. S tím zcela souhlasíme s paní prostředkou. Eh, veškeré ty požadavky na klinické studie byly dosud vágní, nebyly závazné a proto tady chceme eh, změny. Eh, jejich cílem je lepší transparentnost a kvalita. Chceme, aby komunikace na základě centralizovaných údajích a také otevření výsledků klinických studiů odborníkům, které jsou nezávislými a které působí v praxi, je zásadní pro přiměřenou kontrolu těchto údajů a také proto, abychom mohli vyvíjet nové procesy automatického sledování klinických zkušeností s takto uvedenými prostředky na trh. Doufám, že, že zpravodajka bude souhlasit s tímto zvýšeným dohledem, ale myslím si, že by tam měl být jistý filtr a tento filtr to by mohla být samotná komise. My tedy máme v této oblasti poněkud vyšší požadavky. Současně a pravděpodobně v konečné pozobě eh, asi se nedohodneme. Dále si myslím, že takovýto mechanismus dovolí v oblast v případě nebezpečí pro veřejné e, zdraví rychle zjistit, kde jsou rizika, dříve než to podstihne velké skupiny pacientů. Toto je jediná forma, jak se vyhnout takovým tím případům, ke kterým docházelo dříve dobře víme, že je důležitá ta vystudovatelnost, abychom přesně věděli, jak to vypadá, aby hned, když je určité osoby budou mít nějaký problém, aby mohli i hned zas, mohli zasnat své oznámení a to dovolí, aby vlastně i hned se detektovalo, kde ten problém je. Naše návrhy také zajiští více transparentnosti i v oblasti zdravotnických prostředků, které jsou již uvedeny na trh, což zlepší efektivnost národních zdravotních systémů. Doufám, že kolegové náš podpoří v těchto bodech. Já jsem ochoten samozřejmě s vámi diskutovat, vyměnovat názory a těším se, že budeme společně pracovat na tom, abychom posílili návrh komise v zájmu pacientů a v zájmu Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní vidím, že tu není nikdo za liberály, ale je tu už pan Fox, takže dám slovo jemu, protože on se touto záležitostí prosím. Děkuji vám, pane předsedo, omlouvám se, že jsem přišel o něco později. To je jeden z problémů, který spočívá v tom, že člověk je členem více než jednoho výboru. Chtěl bych poděkovat paní navrhovatelce a stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. A dovolte, abych pohovořil obecně o těch tématech pozměňovacích návrhů. Eh, já navrhuji, abychom eh, aktiv přenesené pravomoci změnili na běžný legislativní postup. Eh, já většinou jsem velice ostražitý, pokud jde o předávání pravomocí komisi. Eh, souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů pana Švába. Jsem rád, že oba jsme proti vytvoření nějaké centrální, centralizované agentury. Jsem rád, že dokonce pan Šváb zachází dále než já a sice snaží se vylepšit návrh komise tím, že se především jsou středí na roli koordinační skupiny pro eh, zdravotnické prostředky a to s přísněním jejich postupů a přístupů. Ale myslím si, že bychom neměli dávat této skupině závazná rozhodnutí. Myslím si, že transparentnost by mohla být takovou pákou pro to, jak zlepšit transparentnost u příslušných orgánů, aniž bychom přesunovali vnitrostátní kompetence směrem k EU. Chtěl bych eh, apelovat na kolegy, aby tento přístup uvážili jako alternativu k přístupu komise. Myslím si, že přístup navrhovaný komisí by přinesl spoždění, eh, dodatečné náklady, aniž by to znamenalo nějaké další záruky pro spotřebitele. Potom jsou tady další tři pozměňovací návrhy, u kterých mám jisté obavy. 102, to je první z nich, který chce eh, regulovat účinnost těchto prostředků na úrovni EU. Já si myslím, že toto je téma, které by se mělo regulovat určitě blíže pacientům na vnitrostátní úrovni, protože členské státy mají velice různorodé zdravotnické systémy a také posuzují hodnoty různě. 145 a 151 eh, tam chceme, aby ceřiné společnosti byly oznámenými subjekty. Já si myslím, že toto se skutečně velice od sebe liší a já skutečně nevidím, proč by se ceřiné nějaké podniky měly certifikovat jako oznámené subjekty, protože obě, oznámené subjekty jsou zodpovědné za fungování svých ceřinných podniků. A také samozřejmě se jich týkají audity. A podle mého názoru větší transparentnost by měla eh, jak si vyplývat z větší, větší pozornosti. Pokud je o interní využití, tak tam si myslím, že bychom to skutečně měli eh, toto vztáhnout na všechny třídy A až D. Existují takové prostředky, u kterých prostě komerční, eh, komerční alternativy neexistují. A někdy jsou to prostředky, které se využijí pro, pro velice závažné závažná onemocnění a proto by mělo být možné využívat příslušné mechanismy pro to, aby se zajistila eh, bezpečnost takovýchto prostředků, které jsou využívány interně. A tato změna zatím nebyla zhodnocena, pokud je od její dopad, takže skutečně by byl Opatření. opatrný. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Foxy. Paní Pětikajnen má teď slovo. Já vím, že vy jste také předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, prosím. Ano, děkuji. Nejdříve ze všeho chci říci něco obecně. Já v podstatě jsem spokojená s přístupem navrhovatelky k tomuto tématu a líbí se mi v podstatě i to, co říkali stínoví zpravodaji. Já bych tady chtěla zmínit jednu konkrétní takovou, řekněme, méně podstatnou záležitost, pokud jde o to, tedy celou působnost, ale myslím si, že když se na to podíváme z hlediska jednotlivých pacientů, tak je to důležité. A sice tady mám na mysli různé náhrady, třeba endoprotézy a tak dále. A jde o to, že v dnešní době existuje standardizace ale jsou to často nějaké náhrady, které se stávají z více částí. A když se jedna část rozbije, tak velice často, eh, když se to pak necháte vyměnit, tak eh, příslušný lékař má k dispozici eh, ten náhradu od jiného výrobce a potom je třeba vyměnit obě dvě nebo vícero částí od toho původního výrobce, protože prostě se mezi sebou nejsou kompatibilní tyto výrobky. A umíte si asi představit, že to vede k velkému utrpení, především pokud je třeba o starší pacienty. Je to, jak se způsobí to újmu mnohem větší, oslabuje to eh, pacienta, zhoršuje to možnost zhojení a tak dále. A víte, jak to je třeba u těch nabíječek pro mobilní telefony. A toto je ještě důležitější. Ale zástupci průmyslu se velice těžko mohou shodnout na tom, jaké by měly být tady společné specifikace pro takovéto náhrady, které se stávají z více než jedné části. A proto jsem tady předložila příslušné pozměňovací návrhy. Hovoříme o zdravotnických eh, prostředcích. A já myslím, že je třeba, aby parlament se k tomu jasně postavil a v podstatě, abychom se zasadili o nějakou standardizaci, ať už ten standard, ta norma bude vypadat v praxi jakkoliv. Jde tady o pacienty a jejich budoucnost, takže já doufám, že budete mít pochopení pro tyto pozměňovací návrhy a podpoříte je. Děkuji. Já si myslím, že tady asi budou z technického hlediska určité, eh, určité eh, obtíže, pokud o zachování nějaké té starší části a o to, že by se k ní jenom přidala nějaká nová část od jiného výrobce. Jde také o materiály používané a tak dále. Teď máme i pacienty, kteří prostě jaksi přežili eh, životnost své kloubní náhrady třeba a musí se jim vyměnit a tak dále. Tady je to skutečně velice neprobádaná oblast, protože pacienti žijí déle a je to něco, s čím zatím nemáme žádné zkušenosti. To je také důležitá záležitost. Je tady ještě někdo, kdo by se chtěl vyjádřit? Pokud ne, tak dám slovo komisi. Prosím, vyjádříte se k tomu, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji váženým poslankyním a poslancům. Dnes jsme se toho mnoho dověděli. Dnes jsme dopoledne byli na výboru Envy a teď ještě jdeme po vás na výbor Empl. A skutečně na nás udělal velký dojem, eh, udělala dojem ta různorodost těchto pozměňovacích návrhů, především pokud jde o ty autorizace. A jedno je jasné, chceme všichni přijít s nějakým řešením, pokud jde o to, jak posílit ten povolovací systém, pokud jde o bezpečnost, protože konečný cíl nás všech je, abychom dosáhli co největší bezpečnosti pro evropské pacienty. A tady si myslím, že komise už dnes dopoledne řekla něco, co tady chci zopakovat, a sice, že jsme připraveni zabývat se technickými aspekty toho, jak toho dosáhnout, aniž bychom tedy eh, narušili rovnováhu našeho, našeho návrhu. My jsme nechtěli žádné před, předtržní Eh, studie, protože to nemá žádné, eh, žádné výhody, ale chceme se podívat na to, jak posílit monitoring ze strany oznámených subjektů. Toto je něco, co určitě můžeme podpořit a já myslím, že to by pomohlo dosáhnout cíle tohoto návrhu a určitě by to také vyřešilo to, co už, co už jsme viděli z praxe, a sice, že jsou problémy s bezpečností těchto prostředků. Je tady několik pozměňovacích návrhů, paní Berry, které přišly od vašeho výboru a které mají své výhody a myslím si, že jdou správným směrem. Například pozměňovací návrhy, které se týkají klinických zkoušek, které mají za cíl poskytnout větší podrobnosti eh, klinickým hodnocením a tak dále. Samozřejmě je tady důležité sladění všeho, to, co my tady říkáme, s návrhem, který se týká klinických zkoušek. A jde tady také o pravidla důvěrnosti. Tady už se také hovořilo konečně o e, etické výboru. Zároveň jsou tady témata, která jsou trošku komplikovanější. Tady bych jako příklad uvedla něco, co už se objevilo dnes dopoledne, a sice e, ta skupina odborníků z různých odvětví, tady si myslím, že je skutečně třeba, abychom dosáhli rovnováhy mezi těmi návrhy. My tady, tady zároveň hovoříme o těch in vitro prostředcích. Já myslím, že to kolegyně, která nahrazovala tady paní Beru, nezmínila, ale já bych tady pohovořila o té třídě D zároveň, protože tam vidíme jisté výhody, pokud jde o tuto výjimku a opět si myslím, že by to prospělo tomu návrhu. Já doufám, že jsem vám tady poskytla přehled o tom, jak se komise staví těmto pozměňovacím návrhům. Chtěla bych poděkovat vám za to, jak rychle jste se zabýváte tímto dokumentem. Víte, že to je pro nás priorita. Skutečně doufám, že se nám podaří to dojednat už během prvního čtení v rámci vašeho funkčního období. Vy jste všichni hovořili o tom, jak je důležitá bezpečnost Eh, bezpečnost pacientů. My také hovoříme o tom, jak je důležitá konkurenceschopnost v tomto odvětví, která má velký význam pro EU. Takže já si myslím, že je v, nás, v zájmu nás všech, abychom dokončili eh, tento dokument a ta jednání co nejkonstruktivněji. Děkuji. Děkuji. Paní Legrip musela odejít, takže já bych zakončil tím, že poděkuji mnohokrát komisi a všem ostatním, kteří se účastní té práci, takže dovolte, abych ještě eh, pohovořil o eh, časovém plánu. Samozřejmě také eh, to závisí na rozvrhu výboru Envy. Takže projednávat budeme kompromisy 17. června a hlasovat ve výboru budeme 18. června a ve výboru Envy se bude hlasovat 10. července, alespoň pokud to správně chápu. Nevím, jestli komise má jiné, názor, jiné informace. Dobře, takže paní Bera samozřejmě se ještě sejde se stínovými zpravodaji, aby mohli pokročit dále. Dámy a pánové, tím jsme vlastně dokončili všechny body na pořadu našeho jednání a myslím, že původně jsme ještě chtěli hovořit o směrnici o službách, ale paní eh, navrhovatelka nebyla k dispozici. Takže teď si uděláme přestávku do 17.15 a poté bude probíhat jednání koordinátorů. Tím jsme tedy zakončili formální část našeho dnešního zasedání, pokud nemáme ještě něco dalšího, myslím, že ne. Opět se sejdeme zítra dopoledne. Budeme mít výměnu názorů s paní Nelly Cruz od 9 do 10 hodin. Bude to digitální agenda, takže očekávám, že se budeme účastnit téměř všichni. V 10 hodin budeme hlasovat o celé řadě důležitých návrhů, potom budeme hovořit o společné eh, obchodních právu, o tabákové směrnici a tak dále. Potom budeme hovořit o obecném přístupu, motorových vozidlech a tak dále, takže toho máme skutečně na programu hodně. Těším se na viděnou zítra. Také chci říct si těm, kteří nás sledují na internetu, že máme nový newsletter, nové číslo našeho zpravodaje. Pravděpodobně už jej máte ve svých mailových stránkách, ale pokud je nemáte, tak se můžete o ně přihlásit na našich webových stránkách. A jak už jsem říkal, máte tam odkazy na všechnu důležitou dokumentaci. Ještě jednou mnohokrát děkuji kolegyním a kolegům za účast dnešní odpoledne a těším se na viděnou zítra dopoledne a koordinátoři se opět sejdou v 17.15.